Je mi velkým potěšením, že mohu umítat uh, pana místo předsedu dnes uh, odpoledne našem zasedání. Myslím, že máme až do půl páté. A vítám zde tedy pana komisaře pro uh, podnikání Antonia Tajányho. Jak víte, máme celou řadu věcí spolu, eh, které souvisejí s generálním ředitelstvím pro podnikání a tam eh, zaznamenáváme zásadní pokrok. Dnes eh, dopoledne jsme odhlasovali v nový balíček o úpravě legislativy. Naše zpravodajka dostala mandát pro vyjednávání s radou, takže doufejme, že to půjde vpřed a já vám asi nemusím připomínat, ale našim webovým divákům to připomenu že první balíček, který souvisel s jednotým ehm, s aktem o jednotém trhu, o kterém jsme hlasovali před dvěma měsíci, eh, se posouvá vpřed a myslím si, že to rozhodnutí bylo velice důležité a teď se těšíme, co nám eh, řeknete o eh, svých dalších myšlenkách, protože Eh, se moc těšíme, že v nadcházejících 12 měsících alespoň se budeme eh, zaměřovat na jednotný trh se zbožím, zejména eh, s takovými věcmi, jako jsou stavebniny. Máme tady reformu bezpečnosti produktů a pracujeme na celé řadě dalších technických projektů. Máme tady například obnovu řemesel, na, kterých, na které já mám velký zájem. Každopádně to jsou jenom některé věci a my jsme zvědaví na to, co máte eh, pro nás a možná se těšíme na nějaké nové podněty. Takže prosím, oslovte výbor a jsem si jistý, že potom zazní celá řada zajímavých dotazů od kolegu. Máte slovo. A když eh, se budete chtít přihlásit do debaty, tak prosím eh, upozorněte na sebe. Thank you very much, Mr. Chairman, for the delete. Děkuji vám, pane předsedo. Byl jsem v Verlamontu na důležitém zasedání, tak se mluvám za spoždění. Týkalo se to ocelářství v Evropě. A certamente l'incontro di oggi riveste una particolare Toto je nepochybně pro mě osobně nesmírně důležité setkání dneska odpoledne, vážený pane předsedo. Je to jednání, které probíhá několik týdnů po přijetí nové strategie v oblasti průmyslové politiky. Na půdě Evropské komise. Já již jsem měl možnost eh, pohovořit o této problematice i ve skupině PP a SAD na jejich setkáních. Evropská komise se snaží opravdu umístit reální ekonomiku do centra naší hospodářské politiky. Nemůžeme o tom hovořit, aniž bychom samozřejmě zmínili interní vnitřní trh. Nemůžeme mít skutečnou, řádnou průmyslovou politiku, která podporuje malé a středně velké podniky, aniž bychom se věnovali této problematice, tomuto tématu a my skutečně potřebujeme potřebujeme růst, který by nám umožnil dostat se z této krizové situace a tímto způsobem bychom toho mohli dosáhnout. Stanovili jsme si ambiciozní cíle pro následující léta. V roce 2020 to je těch 20 HDP, o kterém jsme hovořili, 20 HDP, které právě chceme vyprodukovat díky našim průmyslovým politikám. To se nám může povést, pokud budeme mít pokud věnujeme investice do některých opravdu prioritních sektorů a oblastí, konkurenceschopných sektorů, nanotechnologií, biotechnologií, eh, zelených automobilů, zelené dopravy, eh, přírodní zdroje, inteligentní sítě a tak dále. To jsou pouze příklady. No a já si myslím, že pokud skutečně budeme podporovat inovace, tak se nám to může povést dosáhnout těchto cílů, protože naší výhodou je právě ten rozsáhlý vnitřní trh, na kterém funguje půl miliardy spotřebitelů a se zbytkem světa, s Indií, Čínou, Brazílií můžeme opravdu konkurovat, můžeme jim konkurovat pouze, pokud se zaměříme tímto směrem. Snažíme se o mm, industriální politiku, podnikatelskou politiku, která bude robustnější, mocnější a to samozřejmě jde v ruku v ruce se silným vnitřním trhem. Já v této oblasti spolupracuji s panem komisařem Barnierem na implementaci jednotného trhu 1 a 2. Když hovoříme o průmyslových politikách, tak samozřejmě především hovoříme o přístupu k úvěrům pro jednotlivé podniky pokud se nám nepovede například dosáhnout našich cílů v oblasti rizikového kapitálu, v oblasti implementace basilejských pravidel. A rovněž v oblasti opožděných plateb, tak se nám nepovede dosáhnout dostatečného pokroku. Přístup na trh. Přístup na trh to je klíčový nástroj v oblasti růstu, v dosažení růstu s ohledem na vnitřní trh. My se zaměřujeme i na mimo evropské trhy v současnosti. Všem to, co potřebujeme, jak již bylo zdůrazněno v této oblasti ve zprávě Montiho, předtím než se stal italským premiérem, Bohužel se zde potýkáme ještě pořád s mnoha bariérami v Evropě, bariérami, které brání ekonomickému růstu, tak jak bychom si ho přáli. jeden z nejdůležitějších nástrojů v této oblasti pro průmyslovou politiku a zde bych rád poděkoval vašemu výboru, pane předsedo, a zároveň samozřejmě zpravodaji pro tuto oblast je balíček pro eh, novou oblast standardizace norem, který přijal Evropský parlament. to je úžasný nástroj, který by, kterého cílem je posílit eh, naši konkurenceschopnost eh, v oblasti podnikatelství. Je to zásadní nástroj, podle mého názoru, který by nám mohl umožnit hledat i nové trhy nové trhy, na které bychom mohli rovněž, na kterých bychom mohli uplatňovat naše normy, naše standardy a na kterých by mohly naše společnosti být konkurenceschopnější, řekněme v um, Rusku, v Latinské Americe, v Číně. Výroční zpráva o standardizaci, o normalizaci eh, bude přijatá poprvé v roce 2013. Je to nový nástroj, který budeme využívat pro plánování v oblasti standardizace. Všechny s tím propojené akty. Legislativa nám umožní rovněž zaměřit se na různé jiné oblasti, ve kterých budeme vyžadovat um, stanoviska normalizačních úřadů v Evropě. Samozřejmě snažíme se i o podporu digitálního trhu jako další, to je další nástroj, v této oblasti a náš výroční program stanoví cíle i v oblasti mezinárodní dimenze, evropská standardizace, podpora naší legislativy, komunitní legislativy. Dovolte několik příkladů právě v oblasti normalizace, o které jsme hovořili, rozsáhlým způsobem v poslední době. Naši občané si myslím to skutečně ocení. Například Mm, nabíjení elektromobilů. Ty potřebují mít eh, dostatečnou infrastrukturu, především v městských oblastech. My se snažíme o to, aby to rozhraní bylo jednotným rozhraním v celé evropské úrovni pro nabíjení těchto, dobíjení těchto automobilů. Před několika lety jsem právě požádal o to, aby došlo k definování takového jednotného standardu pro dobíjení elektromobilů. Snažili jsme se dosáhnout určité schody mezi různými možnostmi v této oblasti. Mm, tento mandát již vypršel, bohužel nějaký dostatečný výsledek zatím nevidíme a z tohoto důvodu se, jsem se toho ujal sám, tohoto úkolu a požádal jsem mé generální ředitelství, aby provedlo analýzu dopadu pro legislativu, kterou budeme předkládat v tomto ohledu v roce 2013. Čili eh, to znamená, aby skutečně to rozhraní pro dobíjení elektromobilů bylo jednotné. Máme zde dokonce i memorandum pro porozumění, pracujeme na této oblasti velice aktivně. Myslím si, že mm, ta situace je pozitivní. Máme mm, k dispozici poslední zprávu signatářů a údajně je možné, abychom měli právě jeden, jednu takovou možnost, která by pokryla, to znamená jednu možnost nabíjení, která by pokryla 95 eh, celého našeho trhu pro mobily například. My jsme to vyzkoušeli za prvních šest měsíců v letošním roce a zdá se, že to funguje. Memorandum vyprší na konci letošního roku. My se snažíme dívat na další možnosti, alternativy, tak abychom mohli pokračovat v těchto aktivitách. I v roce 2013 hledáme možnosti rozšíření této eh, problematiky, rozšíření těchto možností na další elektronické přístroje, například MP3, čtečky, tablety, počítače a tak dále dohled nad vnitřním trhem. Naše politiky Eh, vedou, jsou postaveny na základních, na určitých zásadách. Hlavním beneficientem našeho trhu by měl být evropský občan. Nemůžeme zde mít posílený dohled nad jednotným trhem, aniž by právě abychom dodržovali zásady volného pohybu, budovali důvěru v oblasti prodeje zboží v celé Evropské unii. Musíme mít jednotný trh, kde zboží cirkuluje mezi 27 státy a proto právě dohled nad tímto jednotným trhem je nesmírně důležitý. Potřebujeme se koordinovat spolupráci členských států. Musíme mít možnost jednat velice rychle na celém území Evropské unie a právě proto již nyní pracujeme na návrhu balíčku právě opatření pro dohled nad trhem, které bychom eh, přednesli příští rok. Jedním z eh, těchto aspektů je například eh, i nový způsob komunikace v oblasti průmyslové politiky. Připravujeme celý balíček, který bude pokrývat eh, tuto oblast, to znamená dohled nad trhem, přeskum eh, bezpečnosti produktů a víceleté programy, které se zabývají dohledem nad trhem. A nyní, pokud jde o spotřebitele a nějaký přínos, výhody pro naše spotřebitele, máme se dva návrhy, které považuji za velice důležité a kterými se zabývá váš výbor. Jednak je to udělování licencí v oblasti, eh, to znamená eh, udělení licencí pro automobily v jiném členském státě. To je veliký problém pro naše občany i pro různé společnosti. Ty možnosti, které máme ve stávajícím období, jsou komplikované, finančně náročné. Právě proto Toto je jeden z těch 20 největších problémů, které uvádí naše občané eh, jako problémy vnitřního trhu. A my prostě nechceme, aby tato situace pokračovala. Chceme-li vybudovat Evropskou unii, Evropu, která bude v souladu s potřebami našich občanů, tak musíme zajistit to, aby specifické konkrétní problémy tohoto typu byly vyřešeny. Čili zde Evropská komise, jak jistě víte, jsme přišli s návrhem pro nařízení proběhlo už několik měsíců od té doby, um, na konci dubna um, jsme to zavedli a my v podstatě chceme zjednodušit formalizaci registrace um, vozidel, která již byla registrována v jednom členském státě a která musí být opětovně registrována jinde. Tam, kde má daná osoba eh, pobyt, tak tam vlastně bude registrován tento automobil a pokud eh, mají rezidenci nebo teda bydliště v jiné státě, tak ten stát musí být eh, opětovně registrován v tom novém státě. Chceme ovšem zavést jednodušený postup. Technické kontroly ve většině států budou nahrazeny elektronický, elektronickou výměnou údajů mezi jednotlivými státy, tak aby ta zátěž tohoto postupu mm, neležela na bedrech našich občanů a zároveň abychom ušetřili čas s tím spojený. Pokud jde o fyzické kontroly, ověření, mm, ohledně automobilů, mm, registrace a tak dále. Eh, tam bychom to měli ještě, to znamená nějaké možnosti zamítnutí, tam bychom to měli ještě proskoumat, ovšem doufáme, že dojde k urychlení celého postupu. Pokud se nám to skutečně povede na základě dohody mezi radou a parlamentem dosáhnout, tak si myslím, že by se nám mohlo dosáhnout Eh, úspor až na úrovni 1,5 miliardy eur ročně. Další citlivá záležitost. Další oblast, která u které bych požádal váš výbor a parlament o podporu. Jistě si pamatujete na to, že v průběhu slyšení, když jsem eh, se představil jakožto kandidát na můj post, tak jsem hovořil o změnách směrnice, pokud jde o transparentnost ehm, léčivých výrobků, to je ehm, oblíbené téma paní Rostet a já jsem v té době slíbil, že přinesu nový návrh v průběhu mého působení a k tomu skutečně došlo na začátku března letošního roku. Jsem nesmírně eh, vděčný paní Parvanové i panu Busojovi za návrh zprávy k návrhu této směrnice a i za podporu, kterou projevuje Evropské komisi. V tomto ohledu já budu pokračovat na tomto tématu a rád bych zdůraznil náš závazek respektovat pravomoce členských států v oblasti zdraví, veřejného zdraví a zároveň bych rád rozptýlil určité obavy, o kterých jsem se dověděl z Koreperu. Mým záměrem není přesahovat eh, zde na, nebo překrývat eh, zájmy členských států. Samozřejmě nechce do toho zasahovat, jde spíše o procedurální záležitosti. V této oblasti nám jde o výhody, o přínos pro naše občany. To je naším záměrem a já se chci podívat na možnosti, jak malé i středně velké podniky by mohly rovněž těžit z našeho jednotného trhu nejkvalitnějším možným způsobem. Máme zde eh, zjednodušení, legislativní zjednodušení pro průmyslové výrobky, globalizace, inovace, to jsou fenomény, které měly obrovský dopad na náš vnitřní trh, na organizaci v této oblasti, Mm, všem mezi produkty a službami již nyní nemáme žádné bariéry, máme zde nové produkty, které obsahují představují vysoké techn- mm, nebo mm, pokročilé technologie a tak dále. A já si myslím, že bychom, že, že jsme přesvě, mohu říci, že jsme přesvědčeni o tom, že naše pravidla, některá která byla vytvořena v minulém století, některá z nich vytvořena v minulém století, jsou, mm, nevím, zda jsou vhodná pro tyto nejmodernější produkty. Já nevím, pane předsedo, jestli tomu tak skutečně je. Proto na komisi v roce 2013 budeme analyzovat všechny tyto uh, elementy vnitřního trhu, tak abychom mm, identifikovali veškeré překážky volného pohybu. Budeme se snažit o aktualizaci legislativního rámce a samozřejmě vezmeme v potaz i stanoviska všech zúčastněných stran, odvět, jednotlivých odvětví, spotřebitelů, různých dalších orgánů, který, které se zabývají ochranou životního prostředí a tak dále. Čili skutečně to podrobíme rozsáhlé veřejné konzultace, která bude zahájena již příští týden. Už jste se zmínil o tom, že vnitřní trh je klíčovým nástrojem pro růst průmyslové politiky, pro podporu malých a středně velkých podniků. Již jsem se o tom zmínil, ovšem vidíme zde ještě mnoho jiných překážek pro naše středně velké a malé podniky. My jsme před měsícem přišli s, se studií, která poukazuje na to, že byrokracie, administrativa a další překážky ještě pořád přetrvávají. že v podstatě to brzdí rozvoj našich malých a středně velkých podniků, že v podstatě tyto oblasti a překážky malým a středně velkým podnikům brání v tom, aby plně využívali veškerých možností, které jim interní trh nabízí. Akt o malých podnicích Štojbeho zpráva o zjednodušení. To jsou dvě oblasti, které se týkají této problematiky. My jsme připravili v této oblasti plány, které by mohly odstranit eh, tuto byrokratickou zátěž. Ovšem čeká nás ještě hodně práce. Chceme připravit a navrhnout síť za, asi za několik týdnů asi víte o tom, že připravujeme na Kypru velikou událost, pro, která se bude zabývat rozvojem malých a středně velkých podniků. Zároveň bude probíhat rozsáhlá diskuze o tom, jakým způsobem by malá a středně velké podniky mohly eh, nejkvalitněji využívat v následujících letech možnosti interního trhu. Je zásadní zdůraznit rovněž důležitost malých a středně velkých podniků pro náš růst. Máme zde 23 milionů malých a středně velkých podniků, které bohužel jsou zaplaveny byrokratickou zátěží, kterou musíme odstranit. Dovolte jeden příklad. Bezpečnost automobilu například 1. listopadu vstoupilo v platnost nařízení, které podstatě spojilo 50 starých legislativních postupů do jednoho. A to je přístup, kterým chceme postupovat a právě tímto způsobem chceme zavést i návrhy pro dohled nad trhem. Ty návrhy, které připravujeme pro příští rok, právě budou takovými návrhy, návrhy, které se budou snažit jaksi odstranit to, to přehršli všech těch návrhů, které velice často se překrývaly. Nejlepším způsobem, když se podíváme na všechny ty překážky, které stojí před malými a středními, středně velkými podniky, mm, tak mm, důležité je zjistit, eh, o které překážky jde. Naším cílem je podívat se na těch deset nejproblematičtějších legislativních aktů, které naše podniky považují za nejproblematičtější. V tomto ohledu zájme rozsáhlou debatu, rozsáhlé konzultační postupy. Budeme se snažit samozřejmě vyřešit tuto situaci, vyřešit eh, k ke spokojenosti našich podniků. My samozřejmě chceme odstranit tuto excesivní byrokracii například eh, v oblasti formalit, eh, v oblasti celní zprávy, klasifikace zboží, tarify, mm, celní tarify a tak dále, přeshraniční obchodování, přenositelnost eh, sociálních práv, koordinace v této oblasti. A dalším dobrým příkladem tohoto zjednodušení je například i obraz, oblast energetiky, kde se snažíme o vyšší energetickou účinnost. Hovořil jsem o evropské legislativě, ovšem členské státy samozřejmě rovněž se mm, mají na své straně, potýkají se s legislativou, která by mohla představovat určité překážky národní pravidla, která zabraňují etablování podniků v jiném členském státě. Hm, my zde máme nástroj, o kterém se mnoho neví a které, který by mohl garantovat eh, zjednodušené fungování na vnitřním trhu, který by mohl umožnit reagovat eh, a odstranit tyto překážky velice rychle. Je, je to technická legislativa 98 lomeno 38, která by mohla umožnit právě poskytování dostatečných informací v této oblasti předtím, než eh, určitá legislativa je zakotvena na národní úrovni. V loňském roce a v letošním roce Evropská komise obdržela 700 až 800 takových národních oznámení a ve 150 případech jsme jednali Máme zde i konkrétní výsledky v 95% případů eh, členské státy upravili svou legislativu, sladili ji s naší legislativou, evropskou legislativou a tím se um, ehm, vyhli opravdu obtížným a dlouhodobým um, postihům či um, procesům pro porušení smlouvy. Samozřejmě nechceme, abychom vystupovali jako jakási policie, my se snažíme řešit problémy prostřednictvím dialogu, prostřednictvím diskuze. Eh, jednání pro porušení smlouvy, samozřejmě to je až ta poslední možnost, pokud eh, ta diskuse nepomohla. Já se na Evropu nedívám jako na nějakého policajta, ale spíše na, řekněme, určitý nástroj, který by mohl přistoupit k sankcím, ovšem, mm, který se hlavně snaží o to, aby naši občané žili kvalitnějším životem a pomoci prostřednictvím vnitřního trhu. V prosinci jsme přijali, v loňském roce jsme přijali zprávu tom, jakému pokroku došlo i v souvislosti s ostatními institucemi. V příštím roce připravíme další zprávu eh, Tento postup 9834 se snažíme zlepšit, budeme mít k dispozici veřejnou databázi, která by podporovala transparentní postupy, zjednodušení přístupu pro malé a středně velké podniky, pro ty, které jsou recipienty konkrétní pomoci, ulehčení jejich přístupu k této pomoci a tak dále. Přes 200 tisíc lidí se například podívalo na možnosti nebo napojilo na tuto databázi letošním roce. Samozřejmě to je číslo, které hovoří za vše. My jsme zatím Neměl jsem příležitost eh, pohovořit o všech oblastech, samozřejmě vyčerpávající působem, pane předsedo, ale jsem vám plně k dispozici a ochoten odpovědět na jakékoliv dotazy, které vaši členové budou mít. Děkuji ještě jednou za pozvání a děkuji za tento nesmírně užitečný způsob eh, naší spolupráce až do dnešního okamžiku. Máme společné důležité cíle, které chceme dosáhnout pro dobro a blaho našich občanů, tak aby žili méně byrokratickým životem. Děkuji. Well, thank you very much, uh, Commissioner, for... Děkuji vám, pane komisaři, uh, za to, že uh, jste uh, nám představil řadu návrhů. Některé jsou nové, na některých už pracujeme, ale ukazujeme to, jak rozsáhlá je naše spolupráce. Máme tady celou řadu zájemců, tak uvidíme, jak se to zvládne. Tak a jsou to následující. Mr. Hatzimarkakis, Mrs. Styler, Mr. Kozisnik, uh, Mr. Salvini, Mr. Arias, Mrs., Mr. Correa de Campos, Mrs. Schaldemose, Mr. Schwab, Mr. Baldessari a Mr. Obermeyer. Now, does any... Tak, eh, ještě paní Rýle. A paní Weber. Tak zítra na 10, ano. Ještě někdo? Tak... Um... vás vždycky poprosím o minutový komentář a přesně mířenou otázku a vezmeme to po třech. A já budu sledovat e, čas pana komisaře, aby neodpovídal příliš dlouho. Takže zhruba pět minut na odpovědi. Takže paní Weiler, Weiler nevadí vám, že ji takhle předřadím. Takže paní e, Kraca Wild, pan Chaci Marquez, Chaci Marquez, paní Weiler. Na paní v první řadě tedy. Protože když tam bude Weiler a Styler dohromady, tak se to <laughs> trošku plete někdy. Takže eh, paní Kraca Bild, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ono je těžké tohleto eh, říct tak eh, stručně. Než bych poděkoval panu míst, poděkoval panu místr předsedovi za to, že chce zjednodušovat a omezovat břímě, eh, které leží na malých a středních podniků. Doufáme, eh, že eh, příslušný předpis bude implementován včas do konce příštího roku. Pokud jde o mezipodnikové nařízení, vím, že vy jste předsedou fóra na vysoké úrovni, potom podporujete konkurenci v tom dodavatelském potravinářském řetězci a také podporujete ten dialog všech zainteresovaných stran tak abychom eh, nalezli poctivější praktiky eh, v potravinářských eh, řetězcích, aby zde došlo tedy k spravedlivějšímu v obchodnímu trhu. Už se dostáváme k konkrétním výsledkům. Já jsem velice ráda, že eh, necháváte všechny možnosti otevřené, že jdete po koncenzu. Nebyli jsme rádi, že komisař Čološ eh, sliboval nějakou legislativu a eh, odchýlil se od té linie, kterou vy jste podporoval s parlamentem a s komisařem Barnierem. Ale i jak to sdělení B2B, tak ten akční plán, po kterém volal parlament, měly být do konce roku hotové. A i když vy to nebudete předkládat, tak je zřejmé, že budete muset zrychlit konzultace mezi službami. Protože by bylo divné, abychom eh, zainteresovaným stranám dali lhutu do konce roku a komise si potom odložila mm, prezentaci. Bylo by divné, že by komise předávala, tedy eh, představovala eh, to sdělení až po fóru na vysoké úrovni, které bude 5. Eh, prosince a parlament by to potom nemohl vlastně tohle projednat. Takže jak to vidíte teď, ten mandát skončí 5. prosince, nešlo by zainteresované strany přesvědčit o lepším dozoru nad těmi vztahy. Já vím, že to říkám hodně rychle, pane předsedo, ale Ehm, tohle je opravdu složitá otázka a velice aktuální nyní. Já jsem, mm, vzhledem tomu, že tento proces eh, za nás vedete, tak eh, vám rád na to dám prostor a těším se na ten eh, na ty odpovědi, protože dnes se setkám s britským konzorciem, pan Chacimarkakis. Děkuji, pane předsedo. Letos si připomínáme 20 let vnitřního trhu i v měnovou unii si připomínáme a já bych řekl, že eh, ty hlavní věci, za které eh, vy odpovídáte, už jsou, eh, už tam došlo k posunům. Tam, kde jste za ně se hodně silně stavili, tak tam, jsou, tam se posílili, kromě Finska. A tam, kde byly slabě zastoupeny, tak tam to úplně mizí. Hovořím o dvou zemích, které jsou v statistikách světové nezaměstnanosti na druhém a třetím místě, Španělsko a Řecku. A proto se ptám, neměli bychom mnohem silněji, koherentně eh, sladěvat naši politiku. Do jaké míry souhlasíte s tím, eh, že přístup malých podniků a středních podniků eh, byste měl sladěvat s, k financím byste měl sladěvat s kolegy Hánem a Renem? Já si myslím, že velice málo. Eh, v malých zemích na jihu Evropy je nulový přístup těchto podniků eh, k penězům. Pan Hán má pořád 11 miliard eur na kontech prostřednictvím eh, národních rozvojových bank a rozvojových fondů by mohl tam dávat peníze a nic se neděje. Nezaměstnanost mládeže je 56 Mm, v Španělsku a v Řecku. Takže to je velice konkrétní otázka. Co můžete udělat vy, abychom se dostali z této situace a aby eh, se ty příslušné prostředky dostaly na trh? A konkrétně se ptám na iniciativu v oblasti elektromobilů. Nevidíme tady žádnou eh, produkci nebo žádnou iniciativu v těchto zemích, eh, které by měly hodně velkou možnost používat fotovoltaiku. A potom nedokážeme tady mít nějaké eh, takové rychlé, eh, rychlá řešení, například eh, cestovní ruch, třeba z tisíc euro prémie za každého německého turistu, který pojede do Řecka nebo do v Itálie. Tak tady jste do toho nadspal 30, tři otázky do posledních 30 vteřin, paní Weiler. Tak těm německým kolegům, vy jste tenkrát byl proti, pokud já vím. Eh, tak jste byl proti šrotovnému. Ne, tak to jste, to jste, to jste, byl, to jste byl výjimka. Liberále proti. To, co tady navrhujete teď, je mnohem inteligentnější. Nicméně eh, váš začátek odpovídá tomu, co eh, já také chci. Pane Tajány, jak se malé podniky dostanou k investičním pobítkám a k možnosti sáhnout si na likviditu a investovat? Jsou tady obrovské banky v Jižní Evropě a ty už dál ty peníze nedávají malým. Možná byste nám mohli vysvětlit, proč ta pomoc z záchranných eh, dešníků vlastně nestéká tam, kam by měla. Proč eh, také některé členské státy neprosazují eh, směrnici o spožděných platbách? Já vám to možná můžu říct, 24 členských států tehdy hlasovalo pro, parlament od pravice po levici hlasoval pro a zatím jenom dva malé, dvě malé země, eh, Malta a Kypr, eh, to prosadili, tu směrnici. Nikdo jiný, pokud vím. To je přeci základ likvidity. A eh, je to přeci věc, o kterou vám velice jde. Dobrá. Tak to je spousta zajímavých otázek. Prosím. Já začnu poslední otázkou. Musím se vám přiznat, že před pěti dny Itálie eh, eh, přijala směrnici o spožděných platbách, takže jsou už tři, zemi, tři země. A, nejzaší termín je březen 2013. My jsme spustili informační kampaň ve všech členských státech Evropské unie, abychom vysvětlili, Eh, úředníkům ve veřejné správě, ale také eh, podnikatelům a soudcům, kteří nakonec budou muset uplatňovat sankce, nebude-li směrnice respektována. Tedy spustili jsme informační kampaň, abychom podrobně vysvětlili fungování eh, tohoto nového souboru předpisů. Mohu potvrdit, že už jsme spustili barikády. Vyhrát tu bitvu, to není jednoduché, ale teď pracujeme na to, aby členské země a, a aby i eh, úřady se zhostili tohoto dluhu. 180 eh, miliard eur je tady ještě k platbě. A i když možná všichni se mnou nebudou souhlasit, prostě eh, tuto, tuto, tento dluh musíme stáhnout, musíme splatit, musíme ho odečíst od eh, paktu stability, eh, protože se tady vlastně objevují dluhy, které nabíhají veřejným orgánům a protože tyto dluhy vlastně se jednou zaplatí, tak nejsou započítávány jako dluhy. Já jsem eh, požádal o společnou schůzku, abychom mohli diskutovat o tom, jak interpretovat pakt stability flexibilnějším způsobem, když konsolidovaný dluh eh, ze strany malých a středních podniků je tady vůči veřejným orgánům. Politika přístupu k úvěrům. Jak si asi vzpomínáte, pane Kakisi, eh, hovořili jsme o trade-off, ale museli bychom hovořit o všech podnicích eh, a na tom začít pracovat. Směrnice, která se týká spožděných pladeb, mě vede k tomu, že řeknu, že vlastně banky takto mohou eh, dávat půjčky, mohou využít vlastně tyto dluhy veřejných orgánů jako určitou ochranu. A eh, to se ale nesmí přeměnit v nespravedlivý systém vůči malým a středním podnikům. Vytvořili jsme fórum o přístupu k úvěru pro malé a střední podniky. Zúčastnil se také Evropský parlament eh, určitým počtem svých zástupců. A teď eh, spolupracujeme s EIB na řadě iniciativ průmyslové politiky o dobrém využívání eh, záručního fondu. Zhruba 9 miliard eur tady bude poskytnuto EIB. A jak víte, komisař Barně i já sám pracujeme na tom, abychom e, vytvořili venture capital a aby v finančních výhledech 2014 až 2020 se počítá s takovou sumou. Já si přeji, aby komise spolu s parlamentem společně uhájili tuto sumu 2,5 miliard eur, které jsou určeny na konkurenceschopnost malých a středních podniků. Jde o to, abychom využili rizikový kapitál, který v USA u malých a středních podniků přinesl velmi dobré výsledky. Zatímco v Evropě to zdaleka není ten případ. Jsou určité fondy v inovace a výzkumu také určené pro Eh, malé a střední podniky až do výhledu roku 2020. Pokud je o cestovní ruch, eh, minulý týden jsem byl v Aténách a hájil jsem politickou akci Evropské komise ve prospěch eh, cestovního ruchu. Zítra dopoledne v 10 hodin písemným postupem komise schválí sdělení za lepší využití pravidel eh, udílení víz. A to na základě rozhodnutí G20 tam je řečeno, že cestovní ruch a mobilita ve světě jsou velmi důležité nástroje růstu. Poprvé Evropská komise přikračuje k otázce víz nejen z hlediska bezpečnosti, ale také z hlediska velmi důležitého aspektu pro růst a rozvoj cestovního ruchu v EU. To bude návrh, který přinese velkou změnu v této oblasti návrh eh, podepíše paní Malstrémová a já. Zítra dopoledne po schválení tohoto textu počkáme, až tedy proběhne celé písemné řízení a pak eh, dostanete tento dokument vy a všichni poslanci kteří eh, pracují v oblasti eh, pravomocí, které se týkají eh, mého portfolia. Ve paní Damanaky tam je otázka námořního cestovního ruchu, zejména do Řecka, protože to velice zajímá Řecko. A já myslím, že v této oblasti pro tuto část Evropy je to velice zásadní sektor a i přes krizi se tento sektor eh, rozvíjí. Dále výzkum elektrických automobilů. To je věc, vlastně, o které hovořila také souběžně i paní Koraca Beltová. Já jsem pro, abychom eh, se zúčastněnými stranami dospěli k dohodě. Současněné strany ale nemohou vždy odkládat rozhodnutí Není to zlá vůle. Jestliže eh, tady všechny zúčastněné strany nebudou ochotny dospět k té dohodě, tak já, já prostě nebudu moci eh, se vyhnout tomu rozhodnutí. Ne, že bych eh, z toho měl radost, ale prostě budu muset prosadit určité nařízení a budou muset spustit legislativní proces. To se týká výzkumu eh, elektrických eh, automobilů, ale také se to týká eh, potravinářsko-zemědělské oblasti. Pokud o elektrické automobily, tak moje trpělivost už opravdu je na hranic, na hraně. A žádal jsem o studii dopadu, uvidíme, jaká bude odpověď a pak spustíme legislativní proces. Eh, pokud jde o obchodování B2B, tak tady má trpělivost ještě není zcela vyčerpána a čekám na eh, návrhy, které dostanu. Eh, setkání 5. prosince nebude poslední. Přál bych si, abychom dospěli k, k dohodě mezi zúčastněnými stranami, ale zdůrazňuji, že pokud máte kontakty s příslušným sektorem, prosím, tlačte je k dohodě, aby to bylo opravdu Eh, typ eh, zásadní dohody. Jinak by stále docházelo ke spochybňování. Já jsem proto, abychom dospěli k dohodě, přeji si to a přeji si, aby to byla dobrovolná dohoda zúčastněných stran. Ale opakuji, i tady jsou v sázce určité zájmy. Ani já tady nemohu hrát Piláta Ponského, který si míje ruce já, který prostě čeká, až se ostatní dohodnou. Ne, je tady určitý časový limit a do té doby je třeba dospět k dohodě. V oblasti potravinářsko-zemědělské doufám, že to proběhne lépe eh, pokud jde o nabíjení elektrických automobilů. Tady se musím odkázat na dobrou vůli všech zúčastněných partnerů. Well, thank you very much, Děkuji, protože to byla celá uh, řada otázek a poprosím uh, kolegy, aby uh, se omezovali a neposílali nám příliš mnoho otázek. Takže teď paní Styler, pan Kožušník a pan Salvini. Paní Moze, vy jste se také chtěli také jste se hlásit a spěcháte, tak dostanete také slovo v tomhle kole, nebo chcete první, nebo stejně tady musíte zůstat na odpovědi. Děkuji, eh, pane komisaři, a děkuji vám, eh, pane předsedo. Já jsem chtěl říct něco ke stavebnictví. Už jsem vám to vlastně říkal a na socialistické frakci. Hovořil jste tady o zainteresovaných stranách. My jsme tady měli eh, zasedání se zástupci stavebnictví. Co dělá komise eh, na pomoc eh, stavnímu průmyslu? Eh, tam máme tu směrnici a všichni zástupci mají obavy, takže co se tam děje v tím? Děkuji. Pan Kožušník. Pane komisaři, věřím, že mý kolegové budou mít teď těžké otázky a položím já mám jenom takové tři poznámky, které jsou lehké. Za prvé bych chtěl poděkovat za standardizaci a normalizaci. Myslím si, že to je základ, který začal v tomto, v tomto výboru a myslím si, že vy jste byl důležitým eh, prvkem, který to nakonec eh, dal, eh, dal dokupy společně s námi a s radou. Pak bych vás chtěl pozvat, my jsme někdy před dvěma lety s kolegy se začali ve Štrasburku scházet, začínali jsme ve čtyřech a scházíme se na večeři, která se jmenuje EU Grow Plan Dinner. Je to bez ohledu na politickou frakci a ta naše skupinka poměrně rostla a vzrostla, protože myslím si, že se shodneme se všemi kolegy, co dneska Evropa potřebuje, tak je růst. Velmi rádi bychom vás tam měli jako hosta. Musím tady přiznat, že i náš pan předseda našeho výboru je pravidelným účastníkem těchto večeří. Takže poděkování, pozvání a naposled jeden dotaz, takový spíš skoro osobní. Já mám na starosti v naší politické frakci vztahy s Latinskou Amerikou a vím, že vy jste několikrát Latinskou Amerikou e, navštívil e, společně s business delegací. Jaké jsou vaše dnešní pocity, co se týče budoucnosti vztahů ekonomických mezi Latinskou Amerikou a Evropou? Děkuji. Pan Salvini. Grazie presidente, grazie komisario. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji vám, pane komisaři. Eh, já mám tři velice rychlé otázky. Za prvé, za prvé označování textilních produktů. Vy jste říkal, že eh, o tom nechcete hovořit na IMKU, protože se to řeší na ITERE. Parlament odvedl svůj díl práce, Měli jsme uznesení eh, přijaté na plenární zasedání, ale po dvou letech to bylo eh, staženo. Takže teď nevím, eh, za koho, nebo za koho tady vlastně mluvím. Rád bych se dověděl, jak tady chcete vytvářet nějaký tlak, protože spotřebitelé by chtěli vědět, jestli to, co, nebo kde bylo vyrobeno to, co nosí. A potom k veřejným zakázkám. Komise předložila návrh, který naznačuje, že by mohla být reciproční dohoda s nějakými třetími zeměmi k veřejným zakázkám. Já jsem uh, rada, že tohle neznamená uh, označo- konec označování textilních produktů, protože některé eh, země na severu Evropy, Německo, uh, Skandinávie, Balcké země, Británie, tak tam uh, by to vnímali velice citlivě. Každopádně. Potom směrnice o opožděných platbách. Veřejné úřady nejsou v působnosti této směrnice. Země, které eh, platí pozdě, eh, by se vlastně také eh, vylučovali z toho systému. Je to, je to schválně takhle postavené? A ještě paní eh, Schaldemoze. To jistě bude velmi přesně mířená otázka. Pane předsedo, já jdu na, mm, na, produkt o, na seminář o bezpečnosti produktů a já bych se chtěl zeptat, Kdy nám, pane komisaři, předložíte ten nový balíček o, dozoru nad trhem a eh, Mm, revizi GPST a potom eh, k eh, registraci automobilu. No, je v pořádku, pokud se vám podaří omezit eh, byrokracii při převodu automobilu mezi zeměmi, ale plánujete také změnu zdanění. A mimochodem, já jsem mm, proti, pokud byste měnili to zdanění, protože myslím, že na členských státech, aby si upravili svá vlastní vozidla. Já jsem si koupil uh, eh, použité auto v Německu, byl to Mercedes. Uh, A šlo to docela pěkné, když jsem, když jsem uh, šla uh, do Dánska, začala jsem 9 ráno a před polednem už auto bylo legálně v Dánsku. Takže v některých zemích tohle jde už dnes. Děkuji. Se vuol dire che il servizio tedesco funziona bene, non riesce a avere tutto contento. Ano. Tak se zdá, že německé úřady fungují velice efektivně, ale nyní bez legrace. Ten text, který navrhujeme, ten neobsahuje nějakou uniformní, nějaké uniformní zdaňování, to je věc, která ještě samozřejmě projde parlamentem, pokud bude parlament chtít předložit pozměňovací návrhy, prosím samozřejmě v posledních 15 téměř letech parlament mohl v této oblasti vystupovat vždycky. Pokud jde o označování produktů, tak tam jsme to ještě, tam jsme nestáhli tento návrh, prošlo to parlamentem, radou, byly tam dvě zprávy ohledně požadavků, označování výrobku a tak dále. Dále to byla, eh, byly oblasti, které se týkají chemických eh, látek, alergií a tak dále. Toto všechno mělo být součástí textům, které jsme předkládali v roce 2011. Eh, zatímco ten návrh na made in, to znamená vyrobenou, ten byl tenkrát stažen. Když já jsem byl ještě v Evropském parlamentu, působil v Evropském parlamentu, toto je věc, které jsme se rovněž věnovali. Pan komisář de Kucht stáhl tento návrh, protože VTO mělo pocit, že to nebylo kompatibilní s jejich interními pravidly. To bylo rozhodnutí, které jsme obdrželi z VTO. Možná bychom mohli připravit, předložit nějaký právní text nějakým, řekněme, chytřejším způsobem. Itálie připravila takový legislativní text. který skutečně zahrnoval všechny ty zásady, tak aby evropské produkty byly chráněny. Ovšem to zase bylo v rozporu s našimi pravidly, byly tam určité formální problémy, a nebyli jsme schopni tento základní princip ochránit, tento princip evropské, evropských produktů, řádného označování těchto výrobků. To je nesmírně důležité pro naše průmyslové politiky, pro naše podniky, pro naši výrobu. Já jsem samozřejmě ochoten zúčastnit se jakéhokoliv setkání pracovní skupiny Evropského parlamentu v oblasti normalizace. To mm, samozřejmě velice rád můžeme se domluvit konkrétní termín a já velice rád, velice rád přijdu, velice rád si vyslechnu vaše poznámky, vaše argumenty. Budeme, samozřejmě můžeme prodiskutovat i možnou spolupráci v této oblasti, to, co bychom mohli udělat společně. Pokud jde o nějaký export či vývoz našich modelů, to je další věc a to je v podstatě druhá část toho, o čem jste se zmínil, pane kolego, o Latinské Americe. Ano, já jsem podepsal konkrétní dohody s Latinskou, se zeměmi Latinské Ameriky, dokonce i dohody v oblasti normalizace, standardizace. Toto, podle mého názoru, tato mezinárodní průmyslová politika by nám mohla využ- pomoci právě dostat se na nové trhy, proskoumat možnosti pomoci našim podnikům dostat dostat se na tuto mezinárodní úroveň, spíše než na pouze nějaké ex, eh, outsourcování jejich produkce. To je nesmírně důležité, abychom měli tento typ dohod s těmito zeměmi. Například máme takové dohody s Ruskem, 50% již tam máme Ovšem to, že mm, například v Latinské Americe bychom mohli mít, řekněme, nějaké výrobní možnosti pro evropské země, výrobní podniky a tak dále, toto jsou mm, záležitosti, které by mohly pomoci rovněž našim evropským podnikům. Navštívil jsem například Argentínu, Chile, mm, Brazílii, Kolumbii, Mexiko. Mm, byl jsem v Severní Americe. A navštívím rovněž Peru začátkem příštího roku. A ve všech těchto zemích, na všech těchto jednáních jsem samozřejmě hovořil o dohodách, které máme v oblasti normalizace. Latinská Amerika podle mého názoru je nesmírně důležitým partnerem pro Evropskou unii. Byl jsem jedním z prvních komisařů pro oblast průmyslu, který navštívil Latinskou Ameriku, tyto země, tak abychom opravdu zajistili to, že Čína nebude jediným obchodním partnerem Latinské Ameriky, tak jak to vidíme například u afrických zemí i v našich textech pro průmyslovou politiku je toho zmíněno velice jasně. My chceme spolupracovat s Latinskou Amerikou, my chceme rozvíjet naše podniky na mezinárodní sféře, na mezinárodním poli, protože to nám umožní dosáhnout silnější průmyslové politiky. A pokud jde o balíček ohledně dohledu nad trhem, návrhy v této oblasti představíme na konci roku 2013 No, nejpozději začátkem roku 2014. Promiňte, čili mm, opravuje se pan komisář mm, koncem letošního roku nebo nejpozději začátkem příštího roku. A doufám, že tomu tak bude koncem letošního roku, pokud ne, tak začátkem příštího roku. A nyní, pokud jde o veřejné zakázky, reciprocita v této oblasti, to je zásadní princip to je ta odpověď, kterou by Evropa měla poskytnout. Já osobně vždycky uvádím příklad fotbalu. Nemůžete mít evropskou jedenáctku proti mm, nějakému týmu, ve kterém hraje pouze devět hráčů. Nemůžeme mít tyto mm, nerovné týmy. To je, to samozřejmě platí ve všech oblastech. A my analyzujeme tyto legislativní texty, které přišly z Itálie a pokud to neodpovídá našim ustanovením, komunitním ustanovením, pokud to skutečně nebylo vhodným způsobem transponováno, italské úřady budou muset přistoupit k úpravám, pokud to samozřejmě mm, souhlasí s našimi texty, tak je to v pořádku. A nyní stavebnictví. Promiňte. Čili stavebnictví produkty v oblasti stavebnictví. Jistě víte, že jsme schválili text o ekokompatibilních eh, postupech ve stavebnictví a stavebnictví jsme zahrnuli to, tento toto ekostavebnictví jsme v podstatě zahrnuli jakožto jeden z hlavních sektorů naší průmyslové politiky. Chceme zaměřit veřejné, evropské, soukromé investování právě na tento sektor tento signál jsme vyslali členským státům, podporujeme v tom, aby investovali do energeticky úsporných budov, výstavby. Toto je jedna z oblastí, kde jsme nesmírně aktivní. A zároveň jsou zde projektové bondy, obligace pro institucionální projekty. Strukturální fondy jsou rovněž součástí této problematiky je tam těch 17 milionů, které máme k dispozici, Evropsk, miliard, které máme k dispozici a těch dalších 10 miliard, které má k dispozici Evropská investiční banka, která by je mohla využít tímto způsobem investovat teda do těchto projektů hmm, pokud je o fiskální stimuly, mm, rád bych podpořil členské státy, aby pokračovali v těchto stimulech, poskytli je do tohoto stavebního sektoru. Je to za, jeden ze zásadních mm, sektorů společně s, mm, s automobilovým průmyslem, informačními technologiemi, průzkumem vesmíru a tak dále. Chceme opravdu mít kvalitní politiky v této oblasti. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní posledních pět řečníků, protože už nemáme dostatek času, opravdu velice stručně, takže přečtu jména. Sorry, uh, Mr. Obermeyer and last but by no means least, Mrs. Rula. A v neposlední řadě paní Riel. A ještě pan Arian, promiňte, promiňte, já jsem, promiňte, vy jste v podstatě hned dalším řečníkem, já jsem to přeskočil. Čili šest. Šest společně. Poprosím vás, aby skutečně to bylo pouze minutový stupeň, pane Ariasy a poté pan de Campos. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych především chtěl poděkovat panu komisařovi za to, že mezi nás přišel a především za práci, kterou odvádí. Je to velice důležitá práce a užitečná. A důležitá pro situaci, kterou prožívá Evropa a pro budoucnost evropské ekonomiky. Pane komisaře, já budu zase hovořit o digitální eh, ekonomice, protože to je velice důležité téma, kde je velký potenciál a eh, tomu se chceme věnovat eh, je to otázka nejen budoucnosti, je to otázka už přítomnosti. Průmyslová politika je tady velice důležitá. Průmyslová politika, nové technologie, digitální technologie a to všecko musí být jasně zastoupeno v nové průmyslové politice EU. Máme jeden velký vnitřní trh a tento trh by měl dát veškerý prostor digitálním technikám. Dále také potřebujeme mít čisté technologie, technologie, které berou ohled na životní prostředí a také eh, naprosto eh, je nepochybné, že nová digitální éra se projeví v eh, evropské ekonomice když se nepřipojíme na digitální technologie, nebude možné dosáhnout více Evropy tak, jak to navrhujeme. Zjednodušení eh, tedy mé eh, otázky. Eh, myslím, že jde nejen o to zjednodušit postupy, odstranit byrokracie, ale také lépe, lepší předpisy přijímat. To bychom si přáli. Přáli bychom si to eh, v legislativní oblasti a to si jsme ještě možná úplně nezačali. Přizpůsobit se novým eh, dobám, to je důležité. Zapojit se na digitální dobu. Eh, to všecko jasně projevit v průmyslové politice. Děkuji. Děkuji. Prosím další. Pane komisaři, vždy je velkým potěšením se s vámi setkat. Malé a střední podniky eh, se hodně liší navzájem, nejsou stejné, jejich situace se liší. A eh, můžeme říct jednoduše, že tady jsou některé velké firmy, velké skupiny, pak jsou tady tradiční eh, firmy, které mají nejrůznější problémy Eh, problémy, které se někdy dají vyřešit, například v oblasti stavebnictví, v oblasti energetické účinnosti a podobně. Ale pak jsou velice eh, nové a novátorské eh, podniky, kde není možné uplatňovat stejné věci jako jinde. Já se kladu otázku, zda tady komise bere všechny tyto aspekty v úvahu, když hovoří o malých a středních podnicích. Za čtyři roky jsme nezaznamenali ani nejmenší změnu eh, v tomto působení, ani ve vašich slovech eh, v této věci. Z praktického hlediska já chápu, co máte na mysli, že mluvíte o selektivní politice. Ano, to dává smysl, ale jaké Eh, vlastně evropské postupy eh, použít. Já to samozřejmě velice zjednoduší, realita je ve skutečnosti mnohem složitější. Pane předsedo, velmi stručně. Já bych eh, panu místo předsedovi Tajanimu a komisaři rád poděkoval za spolupráci například pokud jde o směrnici o traktorech. A potřebujeme jeho podporu také, eh, pokud jde o eh, zprávu eh, vnitřního trhu nebo jednotného trhu, kterou navrhuje komisař Barnier. Tam nás čeká velká spolupráce. Potom ten návrh o pozdních platbách, směrnice o podních, pozdních platbách, to by byl skvělý případ, kterým bychom mohli obohatit doporučení pro jednotlivé země v rámci příštího evropského semestru. Děkuji. Mr. Baldessari. Sì, grazie presidente, grazie commissario. Io... Děkuji za slovo, pane komisaři. Já samozřejmě podporuji všechny, podni- všechny aktivity, které se týkají podpory malých a středních podniků, internacionalizace, méně byrokracie, více konkurence. To jistě. Ovšem my jsme zde na půdě výboru IMCO. A v této souvislosti mám dotaz. Pokud máme nějakou malou společnost, nějaký podnik v Itálii, Španělsku nebo Německu, pracuje pro ně řekněme 23 lidí, jakým způsobem skutečně může tento podnik nejlépe těžit z výhod vnitřního trhu s půl miliardou lidí, protože v podstatě je zde určitý deficit velkých společností, podle mého názoru v Evropě. Možná by bylo dobré propojit tuto evropskou průmyslovou politiku s různými konsorci, se sítěmi, které by umožnily malým podnikům mm, odstranit tento deficit, který vidíme na straně velkých podniků. Toto by mohl být způsob, jak získat nové trhy. Jak, řekněme, taková maličká společnost by se mohla prosadit v Číně nebo Latinské Americe. Pokud budeme mít tento přístup společně s podporou S, malý a středně velký podniku, tak toto podle mého názoru by mohl být, jeden, mohl být jedno z řešení a v podstatě takové, takový rozšířil by nám to horizont. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, eh, já v zásadě souhlasím eh, s vaším návrhem a sice, eh, že automobilové koncerny by měly mít větší prospěch z motivačních a podpůrných prostředků. Závisí na tom hodně pracovních most, míst. Podívejte se, Ford oznamuje propouštění, PSA ukazuje, že chce škrtnout 8 tisíc pracovních míst i Opel plánuje propuštění 2600 lidí. Musíme s těmi prostředky nakládat eh, chytře a já bych se proto zeptal, co lze udělat podle vašeho názoru, aby to eh, prostě, eh, abychom to prostě ne rozlívali typu, typem, jako by to bylo z konve, abychom to zaměřili cíleně nesmí, nemusíme si nic předstírat. Situace není ideální. Blízkost k eh, odbytištím, eh, velikost eh, logicky, logistických problémů. Prostě máte nějakou, nějaký přehled ohledně toho, která místa podporovat a která místa nepodporovat? A potom ještě závěrečnou věc členské země hovoří o e, zkrácení podpory e, o stovkách, o stovky milionů e, na tedy výzkumné programy. A já bych se chtěl zeptat, jestli z vašeho příslibu dát automobilovému průmyslu na výzkum 2 miliardy, na výz, 2 miliardy, jestli to nějak nepostihne malé a střední podniky, když se tohle bude škrtat. Děkuji. Děkujeme a v neposlední řadě, paní kolegyně. Já jenom velice uh, stručně. Uh, já se nebudu ptát uh, na automobilový průmysl, protože nevím, jestli vůbec nějakou politiku lokalit v tomto průmyslu bychom mohli dělat. To se mi zdá hodně ambiciozní, ale když pan komisař se o tom bude chtít pohovořit, tak prosím. Já bych poukázal na dvě problematické oblasti a neočekávám ani na uh, odpověď, ale jenom na to chci poukázat. Za prvé delegované právní akty, eh, pokud jde o eh, stavebniny. Tam eh, to prosazování je věc komise a právní jistotu člověk vytvoří, když dodržuje příslušné lhůty a malé podniky, podnikající ve stavebninách, už se na mě obracejí s tím, že tady delegované akty chybí. Takže možná, že by bylo dobré na tom zapracovat. A za druhé, jako vždycky na konci roku eh, se bavím, eh, se, se bojím, že začne opět tady debata o hračkách a o, bylo by třeba, abychom se na to připravili, protože tady máme otázku hluku a těžkých kovů a to není dostatečně připravené. A myslím si, že musíme být dost vyzbrojeni, protože určitě eh, se z toho stane zase mediální téma před Vánoci. Dobře, výborně. Děkujeme za všechny tyto dotazy. Nevím, kolik máte ještě času, pane komisaři. Samozřejmě všechen, který máte, budeme rádi, když nám věnujete a pokud ne, tak samozřejmě můžete odpovědět později. Děkujeme. Děkuji. Mm, tak asi hodinu a půl bych mohl pohovořit o všech našich politikách v této oblasti, v automobilového průmyslu, který se potýká s velice obtížným obdobím. A teď nemám na mysli pouze veliké podniky, ale i malé a středně velké podniky, které dodávají, řekněme, různé díly a podobně těmto podnikům. Ve čtvrtek dopoledne komise předloží dokument, jenž bude takovým závěrečným dokumentem CARS 21. Bude to akční plán pro toto odvětví v následujících letech, různé aktivity, které zaměříme především na tři oblasti, na tři zásadní oblasti. Jednak to bude regulace, inteligentní regulace, to znamená opravdu taková ta chytřejší regulace, tak aby podniky už nemuseli v tomto mm, období se potýkat a nést na, na svých bedrech mm, přehnané, nějaké přemeštěné mm, ještě zátěž a tak dále. Jistě budeme samozřejmě bojovat i s klimatickými změnami, budeme bojovat proti znečištění a tak dále. Ovšem v tomto textu, který by měl být schválen ve čtvrtek dopoledne, se snažíme o určitý rovnovážný stav na jedné straně. Environmentální otázky, životní prostředí na druhé průmyslová politika. I s ohledem na regulační prvky. A nyní finance. Já navrhnu to, aby v těch následujících, v tom následujícím finančním výhledu jsme se dostali od z té jedné miliardy eh, eur na dvě, možná dvě a půl miliardy eur, které bych chtěl investovat do výzkumu v této oblasti a doufám, že proto naleznu podporu pro tento cíl, protože v tom případě by to skutečně mohlo pokrýt výzkum, inovace, vývoj v této průmyslové oblasti. Nejsme proti stimulům, stimulům, které samozřejmě ale nejdou proti pravidlům, která pokrývají státní pomoc. Samozřejmě ty všechny ty možnosti, které by eh, nám ulehčily přístup k méně znečišťujícím metodám a tak dále. Další oblasti je obchodní politika. V této oblasti nesmíme být naivní. Proto jsme se rozhodli předložit konkurenceschopný text ještě předtím, než přistoupíme k podpisu nějakých mezinárodních dohod. Vždycky provádíme studie mezinárodních dohod těchto textů, vždycky se snažíme hodnotit dopad, který budou mít v rámci naší průmyslové politiky máme k dispozici společné pracovní skupiny, ve kterých pracují naši odborníci, experti, členské státy. Rovněž snažíme se každoročně ověřit, zkontrolovat Eh, vše to, co proběhlo v oblasti eh, průmyslové politiky, jaký dopad měly tyto obchodní dohody na průmyslovou politiku. A první z těchto zpráv se zaměří právě na automobilový průmysl. Sedm ministrů pro průmysl v členských států mi zaslalo dopis a já osobně bych se rád sešel s těmito ministry a prodiskutoval tuto problematiku ještě před další radou pro hospodářskou soutěž, na které budeme diskutovat um, legislativu KOS 21. Zároveň se samozřejmě, že bych se rád věnoval celé této debatě, pokud jde o evropské automobilové odvětví, problémy, kterým mm, trpí a tak dále. Situace v této oblasti na konci listopadu budu mít schůzku se zástupci evropských odborových svazů, průmyslových odvětví, tak abychom se zabývali touto problematikou společně. Kromě strategických aktivit, které budeme v této oblasti mít a kterou kolegium komisařů schválí, eh, ve čtvrtek dopoledne se chci zabývat i krátkodobými cíly aktivitami Evropská unie by neměla zasahovat do pravomoci jednotlivých podniků či členských zemí. To je jasné ovšem s ohledem na krizi, která má obrovský dopad na automobil průmysl, tak prostě bychom mohli hrát určitou roli koordinátora v těchto politikách. A to je právě systém o který žádají některé členské státy i některá odvětví. Bylo nám řečeno mm, hrát aktivnější roli samozřejmě, ale že nechceme porušit žádná pravidla, nechceme zasahovat do pravomocí jednotlivých členských států, ovšem prostě chceme hrát roli, kterou od nás očekávají, tak abychom bránili náš průmysl, náš průmysl, naše odvětví, naše historii v této oblasti, naše dědictví. To je nejenom symbolická záležitost, ale je rozhodující faktor, jak se dostat z této krizové situace. Je to v podstatě jeden z klíčových faktorů naší průmyslové politiky. Celé toto odvětví hraje nesmírně důležitou roli. Naše průmyslová politika samozřejmě musí rovněž projít určitě modernizačním procesem. Potřebujeme se zaměřit na digitální ekonomiku, na elektronické obchodování, elektronické podpisy, elektronické transakce, všechny tyto oblasti, aspekty, které sebou nesou i aspekt modernizace našich podniků. To je rovněž další prvek, který hraje zásadní roli v naší průmyslové politice. Souhlasím s panem kolegou eh, o vš- ve všem, co řekl v této oblasti. Například i pan Šváb se o tom zmínil a když hovoříme o malých a středně velkých podnicích, je pravda, že pouze 13 těchto podniků jsou aktivní mimo Evropskou unii a pouze 26 je aktivních mimo území svého členského státu. My chceme podporovat tvorbu klastru, máme zde k dispozici finanční pomoc pro odbornou přípravu, chceme to samozřejmě zakomponovat do širší strategie určité sítě společností. Využili jsme model mm, který nám k tomu sloužil v minulosti, který nyní je možná trochu zastaralý, ale který právě jeho cílem bylo pomáhat malým a středním podnikům a já jsem se o tom zmínil v tom dokumentu, který jsme schválili, ehm, Evropská komise schválila před více než rokem a půl. Samozřejmě, že ta různorodost malých a středních podniků, jejich různorodý charakter znamená, že některé prostě chtějí spojit své úsilí, jiné zase chtějí spolupracovat s většími odvětvími, s většími podniky a prostě občas potřebují pomoc, asistenci. To, co zde děláme, to není pouze nějaká propaganda či slova, když hovoříme o využití finančních prostředků Eh, které měly pomoci podnikům v roce 2009, například v těch nových finančních výhledech, je jasně řečeno, to, že inovace a výzkum v rámci Horizontu 2020 bude mít dostatečné finance. Hovoří se zde o konkurenčním aspektu malých a středních podniků. To vše je součástí tohoto balíčku, mm, který představuje částku 2,5 miliardy eur. my jsme nesmírně potěšení podporou Evropského parlamentu v této oblasti. A nyní aktiv přenesené pravomoci. Zemědělské produkty, hračky. To vše nyní prochází určitým postupem. Máme zde konkrétní lhůty. Za několik dní eh, předneseme informace, které nám umožní mít jasnější představu o harmonogramu, časovém harmonogramu. Já bohužel zatím tyto, tato data nemám k dispozici. To by nám mohlo nastínit cestu před v těchto dvou oblastech. Já si myslím, pane předsedo, že jsem odpověděl na všechny dotazy, ale jistě se s vámi rád sejdu i na individuální bázi. Budete-li mít zájem abych se zúčastnil nějaký schůzek a tak dále. Pan předseda Harper jistě rozhodne o tom, kde bude zapotřebí moje přítomnost na vašich schůzce, pohovořit zase o průmyslové politice. Ovšem, jak už jsem se o tom zmínil, zítra naše kolegium bude schvalovat eh, komunikaci ohledně víz. To je velice důležité pro pohyb lidí v rámci jednotného trhu a pozítří, jak už jsem se o tom zmínil, nás čeká schválení eh, komunikace v oblasti automobilového průmyslu a budeme mít ten finální text u legislativy CARS 21. Já budu mít schůzku s představiteli odborových svazů, vlád i průmyslových odvětví a ve všech těchto oblastech se budeme snažit vystupovat što jako koordinátor a pomáhat řešit tyto problémy, které nejsou pouze průmyslovými problémy, jsou to rovněž sociální záležitosti a pan komisař Armunia, pan komisař Andor se rovněž se mnou zapojí do těchto aktivit, protože, jak už jsem se o tom zmínila, nejde pouze o vnitřní trh a průmysl, jde o sociální záležitosti. My prostě chceme, aby Evropa překonala krizi a rovněž je to důležité i pro naše automobilové odvěty, které je strategické. Tak komisaři, eh, pane komisaři, já vám děkuji eh, mnohokrát za všechny ty dotazy. dotazy. Myslím, že sloužíte potlesk. I think the level of questions is an indication of how interested we are. And... My jsme eh, nás zajímá velice průmyslová politika. Budeme eh, se bavit s koordinátory teď o tom, jak eh, reagovat a dozajista eh, budeme o tom dělat zprávu pro průmyslový výbor. A každopádně děkuji vám za upozornění ohledně budoucích sdělení. Těšíme se, až nastane nějaká další příležitost a děkujeme. Communication tomorrow, the day after tomorrow. Automotive say tomorrow too.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 Alors, nous avons parlé... Tak tedy hovoříme o financování malých a středních podniků. Zmínili jsme se o tom v diskusi s panem komisařem. A teď eh, máme zprávu pana eh, Chaci Karkise. Je to sta- stanovisko o zlepšení přístupu MSP k financování. Já dám slovo zpravodajovi nebo navrhovateli a pak stínovým zpravodajům. Teď tu mnoho lidí ještě není, nevím, zda tady jsou. Jsou tady, dobře. Takže někteří možná ještě dorazí. Máme 20 minut, 25 minut k dispozici. Prosím, pan Chaci Markakis. Der Komisář. Eh, pan komisař právě eh, jasně řekl, že eh, je i komise akčních plánů a problém je, že lidé z toho nic nevidí. Nakonec je důležité jenom to, co se dostane až k lidem. Tady hovoříme eh, o malých a středních podnicích, které vytvářejí většinu pracovních eh, příležitostí na menších, eh, na vnitřním trhu. Země, které jsou postižené teď nejvíc krizí, tak tam nic takového vůbec nefunguje. A proto eh, bylo velice dobré, že kolegové se k tomu hodně inovativně postavili a vycházeli z toho, že eh, přístup malých a středních podniků musíme umožnit zejména přes nároční, eh, nebo usnadnit před náro, přes národní investiční banky. Velice konkrétně bych zde uvedl příklad. KFV, to je banka pro obnovu, Eh, která byla původně eh, založena s pomocí eh, Marshallových, Marshallových fondů. 20 let se nemohla dostat na světové kapitálové trhy a dnes je vzorovou národní rozvojovou bankou. Kdyby něco takového bylo v Maďarsku nebo v Řecku, tak by tam ta hospodářská krize neudeřila tolik. A ono už to teď trvá tři roky než se něco děje. A ehm, teď se konečně ehm, blížíme k rozhodování. Takže to, o čem se tady bavíme, není nic teoretického. Je to ehm, věc, která se lidí týká bezprostředně. A já bych vám navrhl, abychom um, podpořili tedy pozměňovací návrhy. Děkuji kolegům. Ma, jsou tady um, pozměňovací návrhy eh, ke dvojce, kterou já jsem navrhoval. Tam jde o doplnění eh, čísel, tak aby eh, se tam eh, popsalo působení malých a středních podniků. Víte, tam je omezený prostor, ale tohle se tam ještě vejde, bude to mnohem uspořádanější. Potom je tam řada pozměňovacích návrhů k odstavci 3, tam jde o vztah mezi bankami a malými středními podniky. Tady jste navrhli něco k heterogenitě malých a středních podniků a jejich odlišnosti. A to, že e, se to musí promítat do různých modelů financování a konstruktivního přístupu. Tak to jsou e, vaše konstruktivní tedy návrhy, e, které mm, bych rád vzal do té zprávy. Potom odstavec 5, kde hovoříme o národních investičních bankách. Tam už jsem o tom začal hovořit úvodem. Tam jsou také pozměňovací návrhy. Zejména dva kolegové i eh, pan předseda eh, eh, tam hovořili o takzvaných business angels. To je model financování, který vůbec není nový, ale pro řadu zemí je velmi inovativní. A malé a střední podniky hrají tady velice důležitou roli a proto se těším, že tady tento pozměňovací návrh bude tedy podán. U odstavce 6, kde jde o lepší informace, pro malé a střední podniky, tak tam jsem velice rád, že mnoho kolegů tohle dělá konkrétně prostřednictvím jednotné stránky. Ale tady právě malé a střední podniky by z tohoto mohly mít eh, velmi eh, silné přínosy. Potom eh, se tady hovoří také o vyučovacím předmětu v instrumenty financování a metody financování. Já nevím, jestli tohle je relativní pro IMCO, ale v zásadě mě těší takový návrh a rád eh, ho přijmu. A teď se dostávám k odstavci 7. Eh, a sice odbourávání byrokracie pro malé a střední podniky. Tam eh, to je eh, opravdu velký problém, když eh, trvá dlouho, než se podnik vůbec založí. Proto si myslím, že je eh, oprávněné volání pro omezených formalitách pro nové mm, malé podniky, pro startupy. Potom odstavec 8, co znamená opožděné platby. O tom jsme vlastně hovořili teď také s komisařem Tajanem a já jsem rád, že tady eh, také přichází o to podpora. Potom je tady eh, pozměňovací návrh k podpoře malých a středních podniků, zejména eh, při psaní přesvědčivých podnikatelských záměrů. Každopádně obohacuje ten návrh. Potom v desítce tam jde o, o, o, o poctivost při zadávání veřejných zakázek. Dnes jste si možná všimli, že eh, představil účetní dvůr svou zprávou, kde hovoří o nepoctivých praktikách některých eh, členských států při, veřejným, eh, při zadávání veřejných zakázek. A to vede k tomu, že spousta prostředků se ne, přiděluje ne zrovna nelegálně, ale plýtvá se s nimi. Účetní dvůr řekl, že pořizování znevýhodňuje eh, malé a střední podniky a tím se plýtvá daňovými prostředky, eh, prostředky daňových poplatníků. Takže teď jde o eh, zřízení monitorovacího systému, který zajistí, aby se bral zřetel i na tyto malé podniky. A to by byl tedy také náš příspěvek k té debatě o, o zadávání veřejných zakázek. Takže vám, kolegové, děkuji za zájem a těším se na debatu. Merci. Děkuji, pane Chaci Marka Kisy. A nyní dostávají slovo stínový eh, zpravodajové za EPP Margareta. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, zaprvé bych eh, chtěla poděkovat eh, našemu navrhovateli za jeho práci a, děku- a souhlasím s obecnými Eh, líniemi jeho textu. Souhlasím s tím podstatným, co tady řekl. Myslím, že bychom zejména měli zdůraznit otázku zjednodušení přístupu k informacím. Eh, navrhovatel se o tom zmínil. Přístup k informacím, to je velice důležité. Informace o možnostech financování jsou eh, vitálně důležité, protože nedostatek informací je velice často překážkou k tomu, aby se mohly použít vhodné finanční zdroje. Také si myslím, že bychom asi měli znovu eh, vytvořit důvěru. Eh, víme, že nejen finanční instituce eh, jsou teď méně ochotné poskytovat financování a celá velká škála malých a středních podniků Eh, trpí nedostatkem eh, této důvěry. Často se vzdávají vůbec eh, snahy získat takové finance. Otázka důvěry u institucí, které půjčují peníze, je důležitá. Také bych ještě zdůraznila jednu věc. Otázka profesionalizace malých a středních podniků při vypracovávání podnikatelských plánů a e, získávání investičních kapacit. Investice se zvýší, když investoři kteří velice často sledují hlavně kritérium e, zisku. Když tedy e, uvidí, že tady je skutečný potenciál pro rozvoj a tedy pro generování zisku. Malé a střední podniky tím pádem mohou být v EU atraktivnější pro investory a to je důležitá věc. Tady může se hrát důležitou úlohu přesvědčování investorů prostřednictvím dobrých eh, podnikatelských eh, plánů. A tady eh, zpravodaj uvádí jednu věc, kterou já podporuji, že je třeba snížit byrokratickou zátěž. Myslím, že tady je opravdu velká zátěž při vytváření malých a středních podniků, také otázka daňová, například dvojí zdanění při přeshraničních eh, podnicích. To rozhodně nahání malým a středním podnikům strach, eh, odrazuje je to od eh, vstupu na trh v jiné členské zemi. V našem textu máme některé pozněvací návrhy, které se týkají DPH a zjednodušení DPH. To je důležitá otázka. Myslím, že to není jediné důležité eh, hledisko, které eh, můžeme tady uvádět, ale je to asi velmi důležité eh, daňové hledisko, které by rozhodně mělo být řešeno a vyřešeno, aby naše malé a střední podniky měly lepší přístup k financím. A ještě jednou bych chtěla poděkovat našemu navrhovateli za velmi dobrou práci a myslím, že tato věc bude velmi zajímavá, velmi užitečná a věřím, že eh, dojdeme k dobrému kompromisu u pozměňovacích návrhů, což bude užitečné pro malé a střední podniky celé EU. Děkuji. A nyní má slovo Antonio de Campus. Děkuji, paní předsedkyně. Malé a střední podniky jsou opravdu eh, tou hlavní dělostřeleckou jednotkou naší produkce. Představuje to 85 eh, pracovních míst je důležité analyzovat různé typy MSP, sledovat jejich různé zájmy, jejich různé problémy. Rozhodně je odlišné, když máme některé konvenční podniky, které se snaží udržet pracovní místa a pak jsou tady inovující malé a střední podniky, které zase narážejí na jiné problémy i z hlediska přístupu k financování. Problémy, na které MSP narážejí v členských státech, které aplikují úsporné režimy, zvyšují daně, Eh, trpí i tím, že tyto úsporné programy doléhají i na jejich eh, zákazníky. Já bych byl pro taková opatření, která by umožnila lepší eh, přístup ke zdrojům financování jak na vnitrostátní úrovni, tak na evropské úrovni. Bylo by dobré, aby komise provedla studii dopadu opatření finanční restrukturalizace na malé a střední podniky. Já uh, už jsem to řekl, bylo by dobré, kdybychom získali financování od takzvaných business angels. Bylo by dobré analyzovat uh, dobré postupy, osvědčené postupy v některých státech, aby se snížila mimo jiné byrokracie. Například eh, má země je dobrým příkladem u nás je možné vytvořit podnik za méně než jednu hodinu, přesně řečeno za 23 minut. To 23 minut stačí na vytvoření podniku u jednotného kontaktního místa. Ano, to je pozoruhodné. Ovšem poté, co ten podnik vznikne, co potom? E, ještě žádala o slovo paní Rille. My nemáme žádné pozměňovací návrhy, já jsem žádné nepředložila protože jsme tak vytíženi s jinými zprávami, že k tomuhle už eh, jsme se nedostali. Myslím si, že ta zpráva je dobrá, ale myslím si, že možná jsou tady některé vynikající pozměvací návrhy, zejména 12, eh, které, eh, která vyzývá komisi, aby zajistila lepší soulad mezi jednotlivými programy, protože všichni komisaři teď objevili malé a střední podniky a pořád mluví o MSV, MSP a a bylo by dobré, aby to uvnitř komise skoordinovali, protože malé a střední podniky zejména nemají čas eh, se tohle celou houštinou prodírat. A potom je tady další věc, která se týká národních rozvojových bank. Tady bych zmínila i EIB. Ta se vůbec nezmiňuje v, to, to, eh, v tomto kontextu. My jsme ji vždycky kritizovali za toto. To a požadovali jsme, aby eh, také silněji podporovala malé a střední podniky a eh, nejenom velké projekty. Možná, že tohle by se ve formě nějakého kompromisu tam ještě dalo eh, začlenit. A jinak si myslím, že je to velice dobrá zpráva. Děkuji. Merci. Monsieur... Děkuji, pan Bilan. Děkuji, paní předsedkyně. Já hovořím jménem Mama Clark, která bohužel tady dnes nemůže být. Má důležité závazky ve svém volebním okrsku. Především chci poděkovat eh, navrhovateli za toto stanovisko. Myslíme, že je velice dobré a paní McTarking předložila několik pozňovacích návrhů, eh, které dále z text posilují. Paní McClarkin zdůrazňuje důležitost informací pro MSP. Eh, tady je důležité, eh, aby byly EU, iniciativy EU pro snadnější přístup k financování. MSP Eh, by tedy měli mít takovýto přístup k inovacím ve všech relevantních oblastech politiky. Paní McClarkin dále předložila pozměňovací návrh, který navrhuje monitorovací systém, který by byl vytvořen, aby bylo jisté, že banky využijí eh, zdroje i eh, záruky pro financování SMP. Tady by mohl být určitý režim a také určitý, určitý code of conduct pro banky, které půjčují MSP. Děkuji. Děkuji. Takže snad už všichni dostali slovo, takže já teď se budu snažit eh, to uzavřít. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já bych eh, k té DPH, o které hovořila paní Hanzlík. Je tady pozměňovací návrh paní McClarkin. Je to číslo 28. A já to vidím dvojakým způsobem, protože problémy nepůsobí jenom daně, ale EPH e především. Jsou tady ale i jiné daně, tedy respektive vracení DPH. Čili eh, bych to eh, vzal částečně od paní McLarkin a částečně bych to nechal tak, jak to bylo. Jinak všechny ty pozměňovací návrhy jsou opravdu velmi vhodné a těž, hodí se do té zprávy. A souhlasím tady s paní eh, Riele. Pokud jde o EIB, tak eh, tady jsou mm, opravdu možnosti, aby mohla vyvíjet aktivitu přes nástroje, které známe z jiných oblastí, jako je Jaspers a Jeremy. Nebo uh, nástroj pro uh, sdílení, financování a sdílení rizik. Potom jsou tady aktivity v oblasti regionálního rozvoje a výzkumu tam by mohla umožnit malým a středním podnikům dostat se k penězům, ke kterým by se nějak těžko dostávali. Musím říci, že EIB eh, už ukázala, že to jde. Ale eh, znovu ještě jednou říkám zcela zřetelně. Musíme eh, na komisi šlapat, aby se to stalo. Protože komise spí. Docela konkrétně Řecko. 60% nebo 55% prostředků je na kontě EU. Když tyto prostředky nebudou vyplaceny do roku 2013, tak propadne 10 miliard euro. A členský stát eh, prostě není schopen, eh, komise není schopna a EIB eh, řekla, že by to udělala, ale byrokraté v Bruselu spí, nejenom v Lucemburku. A Já a vidí, musím jasně říci, že eh, tady dobře placení byrokraté eh, si hrají s eh, osudem těch lidí, kteří nemají žádnou práci nikdy ve členských státech. A to je mi velice líto. Já no, se domnívám, že všichni jsme si všechno poznamenali. Ta žádost opravdu intenzivní, pokud je o spolupráci mezi členskými státy, komise, parlament, parlament samozřejmě. Myslím si, že všichni bychom měli spolupracovat kvalitnějším způsobem a snažit se o rychlejší aplikaci. Bohužel častokrát dochází k těmto skluzům, je velice důležité to urychlit, protože právě malé a střední podniky jsou jádrem našeho růstu a v podstatě opravdu bez nich by to bylo velice pusté místo. Čili děkuji vám všem, myslím si, že tím jsme ukončili dnešní jednání. Je přesně pět hodin, čili jsme to všechno stihli a nyní za zavřenými dveřmi schůzka koordinátorů. Děkuji.